Dámy a pánové, vážení kolegové, nyní zahajuji naše mimořádné společné zasedání a máme zde speciální hosty. Budu hovořit finsky, tak budete pravděpodobně potřebovat eh, sluchátka. Dámy a pánové, vážení kolegové, je mi velkou ctí, že mohu spolu s kolegou Davidem Kalistrem, předsedou zahraničního výboru, spolu předsedat spolu s Kristianem Danem Predou eh, tomuto zasedání, které se koná eh, vždy s laureátem Sacharovovi ceny za svobodu. Eh, myšlení. Eh, zastupuji Lindu McIven, která eh, vede delegaci do Marrakeše ke schválení globálního kompaktu o migraci. Jsem velmi ráda, že mohu na tomto místě přivítat eh, zástupce pana Olega Sencová, který je eh, paní Natálie Kaplan, eh, pane Dmitrie Lince, který je právník, ten byl také pozván, ale v důsledku um, ehm, zaneprázdněnosti a problémů s dopravou eh, se k nám připojit dnes večer nemůže. Jsem také velice ráda, že zde vidím další dva kandidáty na udělení Safar Ceny, eh, pana Safiho, kterého eh, zastupují rodiče a nevládní organizace, které pomáhají eh, ve středozemoří zachraňovat životy. Toto zasedání se koná spolu s delegacemi, které se podílely na udělení ceny Olegu Sencovovi Jednak máme delegaci eh, výboru pro spolupráci eh, s Ukrajinou a předsedu Dariusa Rozatyho a také předsedu výboru pro spolupráci EU-Rusko a pana Otmara Karase. A nyní bych ráda ještě připomněla, že Evropský parlament Sacharovovu cenu uděluje od roku 88 a to jednotlivcům nebo organizacím, kteří svým jednáním a svými kroky svědčí o tom, že se zasazují pro demokracii ve městě za ochranu lidských práv a základních svobod průběhu let se Sacharovova cena stala jedním z konkrétních výrazů horizontální angažovanosti eh, v podpoře lidských práv a také nabízí podporu těm, kteří se angažují v boji za svobodu a spravedlnost po celém světě. Eh, na světě je stále řada míst, kde jednotlivci i skupiny musí za tato práva bojovat, eh, za vlastní sebeurčení a za určení vlastní budoucnosti. Tento eh, dlouhotrvající boj ukazuje, jak důležité tyto hodnoty jsou a jak snadné je je rozdrtit. V těžkých časech, když jdeme z jedné krize do druhé, od Eh, přílivu uprchlíků k terorismu, bychom neměli cítit pokušení eh, ke kompromisu v oblasti lidských práv jenom v zájmu vyšší bezpečnosti. Ráda bych také připomněla, že před dvěma měsíci dva bývalí laureáti Sacharovy ceny, pan Denis Bukwege a eh, laureát z roku 2014 eh, a Nadia Murat, laureátka z roku 2016, získali Nobelovu cenu za mír. Jak řekl předseda Tajany, je to obrovská radost pro Evropský parlament, když vidíme, že dva laureáti Sacharovovy ceny ehm, získávají Nobelovu cenu za mír. Teď máme pět laureátů Sacharovovy ceny, kteří později dostali také Nobelovu cenu. Můžeme na to být hrdi v tomto parlamentu na práci, kterou parlament odvedl za posledních 20 let v oceňování těch, kteří se zasazují za lidská práva. A to často v rozvojových zemích, ale nikoli jen tam. Vážení kolegové, dnes vzdáváme poctu panu Olegu Sencovovi, laureátovi Sacharovovi ceny a spolu s ním uznáváme práci všech, kteří se angažují v místních komunitách nebo šířeji, aby se zasadili za lidská práva. A tím jim přikládají univerzální hodnotu. Před 30 lety Evropský parlament udělil tuto cenu poprvé panu Sacharovovi. A nyní takovou nešťastnou souhrou historických okolností Sacharovovu cenu získává další disident, který je vězněn v Rusku za své myšlení, za své projevy, které byly naprosto nenásilné a míru milovné. Nyní dám slovo kolegovi, panu Davidu McAllistrovi, který předsedá zahraničnímu výboru. Děkuji vám, Mirjo, za úvodní poznámky a dovolím si eh, jako předseda výboru pro zahraniční záležitosti také eh, uvést několik slov. Eh, nejdříve bych rád zdůraznil, že jsem opravdu rád, že eh, jsou zde eh, zástupci eh, laureáta, zástupkyně laureáta Sacharovy ceny za rok 2018 měla určitý problém, v, uletělo jí letadlo, ale nakonec se jsem opravdu dostala, takže vítejte, Natalio. Vážená paní Kaplan, váš boj a boj Olga Sencova není jenom vaším bojem, ale je to boj nás všech. My eh, vašeho eh, bratrance eh, považujeme za politického vězně na Ukrajině a, a proto byl nakonec jmenován jako vítěz ceny. Všichni no, jsme si vědomi velice smutného osudu vašeho bratrance byl na 20 let odsouzen ehm, k vězení a byl Odeslan do vězení na eh, Sibiři. Ehm. Dnes, eh, lebo letos absolvoval 145 dnů eh, dlouhou hladovku a hm, požadoval propuštění všech politických vězňů v Rusku. Musel ukončit kvůli kritickému zdraví a kvůli hrozbě nuceného v nucené výživy, ale přesto pokračuje dále. Eh, eh, paní Kaplan, asi víte, že v červnu Evropský parlament eh, přijal usnesení, které trvá na okamžitém propuštění Olega Sencova a dalších nelegálně zadržovaných ukrajinských občanů v Rusku. Řada mm, osobností volá po jeho propuštění. I ruští filmoví tvůrci vyzvali ruského prezidenta Eh, k jeho propuštění, ale zatím eh, nebyli vyslyšeni. Eh, paní Kaplan, já doufám, že nám budete moci říct něco o aktuálním zdraví a stavu pana Sencova a mm, opět musím říci, že jsem velice rád, že jste tady mezi námi a dávám vám okamžitě slovo. За приглашение, спасибо как от меня лично, так и от Олега, потому что... Děkuji vám. A děkuji vám eh, za, Olga, za Olega, protože ho tady dnes eh, zastupuji a tato cena eh, mu svobodu nenahradí. Svoboda bude mnohem cenější než všechny ceny na celém světě. Jo, hladovka teď skončila.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 Yes. Yes. Okay. Please continue. Олег vychodí z голодовки, но на самом деле полностью он не восстановился. Takže to zkusím ještě jednou. Oleg uh, ukončil svoji hladovku, ale uh, jeho uh, zdraví uh, nebylo obnoveno. A uh, ani doktor nám není schopen říci, jestli ještě někdy uh, se uzdraví pořádně je v eh, Nokyang Jamalu v Arktidě mezi bílými medvědy eh, eh, v soby a hm, ve sněhu. To všechno tam je kolem. Je to člověk, který strávil celý život na Krymu. A i místní tohle eh, prostředí mají srdeční eh, onemocnění a plicní onemocnění. Pro Olga to bylo moře, mimořádně obtížné. Eh, vypadaly mu zuby a vlasy během prvního měsíce pobytu. Ale nevzdal se. Mě a nejenom mě fascinuje, jak tam aktivně pracuje a filmuje. Je to paradoxní, ale teď točí film Mm, podle své hry, kterou předtím napsal, společně s režisérem panem Narbajem, který také utekl, utekl z Krymu. Říká se mu eh, jeho krymský bratr. On eh, prostě řídí ten eh, proces. Sdílí svoji vizi, když vybírá herce, mm, takže tak pokračuje ve své práci, ve svém zápase. Hm. Už je to skoro pět let a ty podmínky jsou čím dál tím horší. Je velice nadšený a podporuje eh, lidi, kteří jsou eh, mimo, kteří jsou svobodní. Je to hrdina a nezapomínejte, že je to prostě taky člověk a nechce, aby se mu říkal hrdina. Takže uh, Olek vám mnohokrát za cenu děkuje. Děkuji vám, paní Kaplan. A nyní bychom eh, rádi dali eh, slovo několika kolegům, kteří eh, velice aktivně vystupují v otázkách, které se týkají Ukrajiny a východního partnerství. Nejdříve dám slovo panu Rozatimu, který je předsedou delegace výboru parlamentního shromáždění Evropská unie Ukrajina. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Vážení paní, vážená paní Kaplan, eh, vítejte v Evropském parlamentu. Sacharova cena za letošní eh, rok byla udělena Olegu Sencovi, někomu, kdo svým odhodláním zůstat svobodným člověkem bez, navzdory nezákonnému a vymyšlenému obvinění byl a se, uvězněn a setrval ve vězení je eh, symbolem eh, boje proti ruskému útlaku. Je to hrdina, jak eh, správně říkáte, hrdina pro nás, pro všechny a rád bych poděkoval všem kolegům, kteří podpořili tuto nominaci. Jak se poznamenal, pane předsedo, zápas za propuštění Olega Sencova a dalších ukrajinských vězňů nelegálně zadržovaných Ruskou federací na jejím území není věc, eh, za kterou jsme se snažili, začali zasazovat teprve dnes. Ale eh, pracujeme na tom už od eh, nelegálního obsazení Ukrajiny v únoru 2014. Evropský parlament přijal celou řadu usnesení, která odsuzují tyto násilné a agresivní akty a, a požadují propuštění politických vězňů, vězení. Evropský parlament neúnavně eh, širšímu světu připomíná eh, případy těch, kteří, eh, protože si dovolili nesouhlasit s brutální anexí, byli povoláni před ruské soudy, i když to byli všichni ukrajinští občané. My jsme své stanovisko vyjádřili v několika usneseních podpořených velkou nadstranickou většinu v eh, této sněmovně a to bych rád eh, silně zúraznil. Je tady velice široká většina, která soustavně podporuje naše výzvy k propuštění Olega a Sencova ruskými úřady. A mohu vás ujistit, že jsme připraveni eh, o této věci při každé příležitosti v naší činnosti i nadále eh, jednat a, a na naší delegaci eh, mezi Evropské eh, unii a mm, Ukrajinou se s našimi ukrajinskými protěžky stále hovíme o tom, jak dosáhnout toho, aby Oleksencov a jeho kolegové byli propuštěni. V minulých dvou týdnech jsme byli znovu svědky cynického zneužití eh, eh, ze strany Kremlu, eh, zneužití justice v případě všech 24 ukrajinských námořníků zadržených v Kerčském průlivu, kteří jsou teď všichni zadržováni v Moskvě. To je další příklad agresivní politiky Ruské federace, která neváhá a porušovat porušit mezinárodní právo, aby dosáhla svých politických cílů. Tento týden Tuto cenu udělíme mm, Olegu Senzovovi. Za prvé, především, eh, abychom složili hold jeho odvaze. Myslím, že se stal inspirací pro eh, všechny lidi, kteří čelí útlaku po celém světě. Ale kromě toho chceme také tuto příležitost využít eh, k tomu, abychom zvýšili náš tlak na Kreml a abychom jasně a zřetelně řekli, že Nebereme kremelovskou propagandu, nevěříme jí a známe do, přesně stav věcí v Rusku a na Ukrajině. Je to také eh, to, jak my eh, vysíláme eh, signál vůči každému politickému vězni v Rusku, který tam sedí kvůli tomu, že nesouhlasil s anexí Krymu chceme i nadále tlačit na jejich propuštění. Paní Kaplanová, já bych vás rád požádal, abyste vyřídila naše nejvřelejší přání Olegu Sencovovi a, projevy hluboké úcty. Děkuji. Děkuji Darius Rosatému a nyní za výbor parlamentní spolupráce EU Rusko od Marka Ras. Vážený pane předsedo, Vážená paní eh, Kaplan, hm. vy jste eh, tak dojemně a stručně vyjádřila, jak eh, ten problém, který se zasazuje Oleg Sencov i jeho jako člověka. Je jasné, že on eh, zastupuje spoustu lidí, bojuje za ně a trpí za ně. A to je mimořádná eh, eh, věc, protože dnes, 10. prosince, si připomínáme 70. výročí, výročí Charty lidských práv. A proto vás tady vítáme jako zastupkyni Olega Sencova a velice srdečně právě v tento den v Evropském parlamentu. delegace eh, mezi eh, tedy Evropského parlamentu eh, je hrdá na to, že se můžeme zúčastnit tohoto mimořádného zasedání s vámi. A, a vy jste jako osobnost k nám přijela osobnost, která dává příklad a my chceme tímto zvláštním zaším eh, eh, zasedáním eh, prokázat úctu Olegovi. On zastupuje celou řadu Ukrajinců, kteří díky nebo kvůli nespravedlému řízení jsou zavřeni v Rusku. A to je velice bolestné. A je to mimořádně odsouzení hodné. Jako předseda delegace pro parlamentní vztahy s Ruskem eh, se, pokoušíme, eh, se pokouším spolu s kolegy eh, v tom rámci nám daném stavět mosty, ale jsou pro nás překročitelné hranice. Zejména jsou tady nepřekročitelné hranice obecně pro Evropský parlament. Jsou jimi obrana a obhajoba lidských práv a základních svobod a dodržování mezinárodního práva. To jsou pro nás nepřekročitelné hranice, eh, které jsou mimořádně výlučně důležité. Jako globální aktér eh, s eh, stálým křeslem mm, v Radě bezpečnosti a jako stálý člen Rady Evropy by se Rusko mělo mimořádně cítit povinováno dodržovat lidská práva a jak jakákoliv odchylka od žádoucího stavu od nás nesmí být anektována, akceptována. Situace na ilegálně anektovaném Krypu, Krymu se nezlepšila, jak jistě víte. A, a dobře víme, že e, jsou zde další, e, že, že zde pokračuje, pokračuje násilí v Donbasu je, eh, vidíme, jak se neodpovědně eh, chová a mm, ruská armáda vytváří nové napětí v Azovském moři. Pro eh, mír a stabilitu celého kontinentu je znovu obnova územní celistvosti Ukrajiny hmm, má rozhodující význam. Můžu vám tedy dnes slíbit, že i nadále to zhoršování lidských práv a svobod v Rusku budeme pranířovat potlačování eh, eh, aktivit občanské společnosti, médií a kulturní činitelů, stále rostoucí eh, počet na míru šitých zákonů může vést jedině k rostoucí spirále sociální eh, kontroly v této společnosti, eh, v dezinformační kampaně eh, rozmychávají tyto emoce a vedou polarizaci společnosti. Oleg Sencov je symbolem mnoha neprávem odsouzených. My všichni neustále Doufáme, že eh, tito lidé budou moci brzy opustit vězení. Je to jejich právo eh, se svobodně vyjadřovat za Ukrajinu, eh, tvořit umělecká díla, moci žít bez strachu, bez trestního stíhání. myšlenky jsou svobodné a neznají eh, žádná vězení. Děkuji, že jste přišla mezi nás. Eh, přejeme eh, všechno dobré Olegu Sencovovi a všem dalším, za které trpí. Thank you. Děkuji Otmaru Karasovi. A nyní bych předal slovo paní Rebece Harms, která předsedá shromáždění Euronest, což umožňuje právě spolupráci evropských zemí s Ukrajinou. Thank you. McAllister. Děkuji Davidovi McAllisterovi a budu hovořit německy. Eh, velice mě těší, že mezi kolegy panuje, eh, nebo panovala tak velká schoda eh, na udělení letošní eh, Sacharovy ceny eh, Olegu Sencovovi a doufám, eh, že tento široký konsenzus také povede k tomu, že ten cíl, který v Oleg Sencov prosazoval v svojí letošní hladovkou také bude široce podpořen. Eh, eh, Natalie, eh, děkuji, že jste řekla, že Olek nikdy nechtěl být hrdinou, chtěl točit filmy a to svobodně a svobodně na své ukrajinské, na své ukrajinské vlasti na Krymu v roce 14 byl proto za nenásilné aktivity eh, zatčen a zavlečen do Ruska. Již eh, dlouho eh, Natália a další vystupují za Olegovou svobodu a jako nejdůležitější přání bych znovu dnes vyjádřila, že nevzdám myšlenku Olegové svobody a opravdu doufám, že to eh, udělení eh, ceny, že to rozhodnutí z naší strany povede k tomu, že eh, jej tak brzy již shledáme na svobodě. Chci ovšem také říci, že Oleg Sencov nikdy nevystupoval jenom za sebe. Chtěl by znovu rád točit, ale my známe novináře z Kyjevu, z Donbasu, z Krymu, kteří by rádi eh, znovu eh, pracovali jako novináře. Známe eh, zemědělce z Krymu, kteří by rádi zase pracovali jako zemědělci. Příliš mnoho ukrajinských občanů je v ruském zajetí a tato cenca, cena, tak jak říká opakovaně Oleg Sencov, a jak to ukázal svojí hladovkou za eh, svobodu všech těchto lidí, eh, tato má také přispět eh, k vysvobození všech neprávem vězněných v Rusku. Děkuji, Natalie, že jste přišla mezi nás. Takže děkuji, Rebecca Harms, za ta jasná přátelská slova. A nyní bych rád předal slovo zástupcům politických skupin. Chtěl bych vás požádat, abyste byli maximálně stručně, abychom si mohli vyslechnout i reakce paní Kaplan a nyní za EPP pan Kokan. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl opravdu srdečně přivítat paní Kaplan a také další um, kandidáty na letošní Sacharovou cenu. Těší mě, že se zde setkáme u příležitosti udělení Sacharovy letošní ceny ten Olegovi Sencovi. Pan Michal Galer navrhl za naši politickou skupinu právě tohoto kandidáta. No a mne dnes velice těší, že jsme z naší nominací díky rozsáhlé podpoře dalších poslanců uspěli. Oleg Sencov byl jmenován za jeho míru milovný eh, proces vůči anektaci eh, Ruska eh, na Krymu a také za práva dalších ukrajinských politických vězňů držených v Rusku. Oleg byl razný ve svém přesvědčení, chtěl bojovat proti nespravedlnosti a systému, který ho chtěl kriminalizovat. Prokázal, že je opravdu schopen obětovat hodně, když zahájil hladovku o 245 dnech. Oleksencov se rozhodl, že učiní tento radikální krok proto, aby byl vyslyšen jeho hlas a aby svět vyslechl tyto hodnoty, jako je opravdová svoboda a demokracie. A ten hlas jsme vyslechli a dnes tímto skládáme čest tomuto jeho hlasu. Je vlastně vězněm ehm, mm, svědomí a e, vidíme, že tyto e, demokratické hodnoty stojí nad veškerou brutalitou a myslím, že jsme učinili správnou volbu, když jsme ho navrhli na Sacharovou cenu. On je nevinným člověkem, který je i nadále uvězněný a proto bychom neměli zůstat uh, Eh, nečiní a snažit se o to, aby se opravdu prosadil právní stát. Chci připomenout, že eh, svoboda myšlení to je opravdový eh, zlý sen pro všechny diktátorské režimy, které se snaží kontrolovat lidi. Je to vlastně mocná a často jediná zbraň, s kterou můžeme běnovat. Takže tuto svobodu bychom nikdy neměli nechat někým umlčet. Jako někdo, kdo pochází z tehdejšího Československa, které vlastně po více než 20 let mělo sovětská vojska na našem území takzvaně dočasně, tak tady eh, vnímám v tomto ocenění Olega jako ocenění všech těch hlasů, které se vyjadřují proti tak velké nespravedlnosti. Měli bychom umožnit, aby těmto hlasům bylo opravdu vyslyšeno. Ovšem dnes tedy se objevuje je Olegovo jméno na seznamu uh, laureátů Sacharovy ceny za svobodu eh, myšlení, nicméně on se nachází v hodně špatném stavu v ruském vězení. A já jsem měl takovou maličkou naději, že se mi podaří se s ním setkat osobně v průběhu udělení cen. Bohužel to nebude možné takže bych mu chtěl popřát, aby byl i nadále silně přesvědčen ve své víře, do, aby mu bylo dopřáno dobrého zdraví, aby zvítězil ve svém boji proti nespravedlnostem. Děkuji. Děkuji, Eduarde. A já bych chtěl ještě říci paní Kaplan, a že pan Kukán tady zorganizoval um, společný uh, sdílení jednoho dokumentu Olegovi. My tady v parlamentu máme zastoupení osmi politických skupin, takže všichni jejich zástupci pohovoří ostatní. Nyní to bude Sojar Prost. Děkuji, pane předsedo, dobrý večer a vítám vás, paní Kaplan která tu zastupujete, laureáta letošní Sacharovy ceny Olega Sencova. Těší nás, že jste se dostavila mezi nás a za stranu SND bych chtěla také přivítat eh, další dva kandidáty, zástupce devíti nevládních organizací, které pomáhají zachraňovat uprchlíky v středozemním moři a rodinné příslušníky Nasera Zevsavyho. Všichni tito prokázali obrovskou odvahu a angažovanost ve prospěch lidských práv a solidarity. Oleg Sencov, spisovatel, režisér a politický aktivista, který použil své umění ve prospěch eh, takovou mírovou cestou, aby bojoval proti nelegální anexaci Krymu ze strany Ruska v roce 2014 a také kvůli postihům vůči krymským Tatarům ze strany Ruska. Vážení kolegové, Oleg pro nás eh, zhmotňuje odvahu a také boj proti utlačování a boj proti svobodě projevu podle eh, usnesení podle eh, Charty základních práv každý jednotlivec má právo se vyjadřovat, aniž by mu bylo zabraňováno a má právo také obdržet informace prostřednictvím jakýchkoliv médií bez hranic. A nerespektování svobody projevu ze strany ruské vlády dovedlo nakonec Olega do ruského vězení. My, eh, myslím, všem těch, těmto odvážným lidem, umělcům, spisovatelům, režisérům, obhajcům lidských práv i lidem na ulicích, kteří vlastně poukazují na to zneužívání lidských práv a kteří se snaží bojovat za záchranu lidských práv a nastolení demokracie. Takže ceníme si jejich práce a doufejme, že udělením této Sacharovy ceny bude takový velký apel a zároveň alarm pro ruskou vládu, Vladimíra Putina, aby umožnili eh, propuštění Olega a dalších 17 takovýchto politických vězňů z ruských vězení. Ještě bych chtěla zmínit George Orwella, který řekl, pokud svoboda vůbec něco znamená, tak to znamená moci říkat lidem to, co nechtějí slyšet. Takže jménem naší skupiny, prosím paní Kaplán, vyřiďte Olegovi veškerou naši podporu a ujistěte ho, že i my budeme nadále bojovat za to, abychom našli řešení pro jeho propuštění a stejně tak pro propuštění všech dalších politických vězňů. Děkuji, paní Post. A nemáme tu žádného zástupce za EKR. Ano, už vás vidím. Já se nikdy nedívám na extrémní pravici. Sorry, I was late as well, so... Mluvám se, já jsem také dorazil později, ale sedím tady v koutku. A a dovolíte-li, budu hovořit eh, nizozemsky, jsem připraven, ale můžu vám eh, říci, že i EKR eh, tu kandidaturu o, o, Olega Sencova plně podpořila. A právě Mm, jako jsme eh, podporovali vždycky Ukrajinu a zůstaneme eh, v jejími příznivci, pokud jde o boj eh, za nezávislost, jednotu a nenarušenost jejího území, území celistosti. Nikdo nesmí být za své politické přesvědčení uvržen do vězení. Určitě zejména když je to eh, na základě vymyšlených eh, důkazů. Eh, zdravotní stav Olega Sencova nám dělá starost a velice dobře vidíme, že on nedělá to, co dělá pro sebe, ale také pro další politické vězně v Rusku. Eh, přiznání této eh, Sacharovy ceny je velice důležité. Eh, je důležité, abychom tohle říkali neustále, že jsme na něj nezapomněli společně s dalšími politickými ukrajinskými vězni, politickými vězni. Je to důležitý signál, že tento parla, který vydává tento parlament, určitě v době, kdy Eh, se zdá, že eh, po celém světě narůstají autoritářské eh, tendence. Dovolte mi, abych vás požádal, abyste vyřídila nejlepší, naše nejdelejší pozdravy Olegu Sencovi, přání brzkému, brzkého uzdravení a také propuštění jeho a všech jeho politických přátel. Nyní se dostáváme ke skupině ALDE, pan Ostrovičes. Eh, vážený pane předsedo, Natalie, vážení nominovaní, vážení kolegové, eh, letošní ruční Sacharovovy ceny v sobě nese šokující symboliku. Tyto symboly nám říkají mnohé o tom, jak bolestný je boj za práva eh, a svobodu jak bolestný byl a jak bolestný také je nyní. Přesně před 30 lety v roce 1988 byla udělena první Sachrova cena eh, Nelsonu Mandelovi a Anatolii Marčenkovi. Náš kolega Elma Brok se tohoto udělení účastnil před 30 lety. Anatoly Marčenko Ehm, byl zakladatelem helsinské skupině, byl politickým vězněm číslo jedna eh, v Sovětském svazu. Podle Andreje Sacharova samotného byl Marčenkov prvním, kdo se vyslovil eh, a eh, otevřeně hovořil o sovětských gulazích a za to si vysloužil 20 let v sovětských vězeních a deportaci na Sibiř. Vážení kolegové, eh, za pouhé dva dny předáme ehm, Sacharovou cenu eh, politickému vězni číslo jedna v Putinově Rusku. Nebude prvním, ale je díky Bohu naživu na rozdíl od Marčenka. Za toto udělení jsme také rádi korelace a podobnost mezi dřívějším stalinistickým sovětským svazem a Putinovým Ruskem je šokující. Oleg Sencov zastupuje svobodné lidi, svobodné občany, kteří e, se dokáží postavit za svobodu a svobodné ideály, nejprve na Majdanu a pak na Krymu, jeho domovině, a který pokračuje ve svém boji i ve vězení jak říká Natalie. A bojuje nejenom za sebe, bojuje za všechny politické vězně na Ukrajině, kteří jsou vězněni Putinovým režimem ve velmi nepřátelském prostředí. Stejně jako v poststalinistických dobách obdržení Sacharovovy ceny eh, znamená 20 let ve vězení na Sibiři kladu si otázku, zda tato symbolika byla přidána eh, věci Olega Sencova a má být nějakým velmi cynickým zákulisním poselstvím. Dámy a pánové, Oleg Sencov je symbolem odvážného a sebeobětujícího boje proti šovinismu, okupaci, anexaci. Ehm, a příkladem boje za svobodu a práva, tak jak jsou zakotvena eh, v obecné deklaraci lidských práv. Jeho příklad bude povzbuzením, který je tak potřebný mne pro ty, kteří bojují za svobodu v Rusku i na Ukrajině a doufám, že bude také vzpruhou pro nás, abychom se neuchylovali ke kompromisu v hájení svobody a spravedlnosti, abychom neustupovali před režimy, jako je ten kremelský a budeme požadovat okamžité propuštění 70 politických vězňů a 24 námořníků, kteří byli E, zatrženi na Černém moři. Doufám, že dříve spíše než později přijde čas, kdy bude Olek svobodný a kdy jej budeme moci pozdravit přímo na této půdě osobně. Děkuji vám. Thank you. Děkuji, Petrasi. Chtěl by zástupce zelených? Prosím, máte slovo. Vítejte, paní Kaplan, na půdě Evropského parlamentu. Já Olga Sencová osobně neznám. Nikdy jsem neměla příležitost eh, se za ním vydat, ale je velmi dojemné, když se setkávám s tím, že tito lidé, kteří jsou vězněni pokračují ve svém boji za spravedlnost i přes své obrovské utrpení, které prožívají. Mm, zvláště v dobách, kdy je na světě stále méně stability, kdy se stále objevuje více diktátorů a diktátorských režimů. Domnívám se, že je velmi důležité, abychom i přesto všechno uh, měli ve svých řadách ty, kteří bojují za svobodu a demokracii a e, nenechají si říkat, co je správné. E, lidé, kteří mírovým způsobem protestují a bojují za svá přesvědčení. Já jsem v Evropském parlamentu je čtyři a půl roku a je vždycky obtížné vybrat mezi různými návrhy nominací na Sacharovovu cenu, protože je těžko najít někoho, kdo si ji nezaslouží. A pozbudivé je, eh, že existuje tolik lidí, kteří se nenechají zastrašit režimem, hrozbou násilí nebo vojenskou hrozbou, eh, pokračují ve svém boji. A to je pro mě velkou nadějí pro demokracii a pro budoucnost. Doufám, že se podaří dosáhnout Olegova propuštění, že se zotaví ehm, a že také ti ostatní, kteří jsou na seznamu, budou mít odvahu boji pokračovat. Ono je to vždycky velmi obtížné, ale uvědomme si, je tolik lidí, kteří eh, se dokáží obětovat pro dobro ostatních a dělají to, co považují za správné. Děkuji mnohokrát ještě jednou za to, že jste k nám přišla a pozdravujte Olega. Vielen Dank, Frau Kollegin. Děkuji vám, paní kolegyně, za GUE NGL. Není tady žádný zástupce, stejně tady není EFDD a nepřekvapuje mě, že ani ENF zde není zastoupena. Kdo by si ještě rád vzal slovo? Eh, hlas ještě Michal Galler, tomu musím dát slovo a pak bude moci paní Kaplan odpovědět, prosím. Ich eh, heiße Sie herzlich willkommen, wie auch die Vertreter Děkuji, chci vás zde srdečně přivítat a vítám také další nominované na tuto cenu. Nebudu opakovat, co zde již zaznělo, chci však položit několik málo otázek, pokud mohu. Ví Oleg Sencov o tom, že mu byla udělena Sacharovova cena, jak se o tom dozvěděl a dále, jak je s ním zacházeno. E, změnily se jeho podmínky věznění, jakým způsobem a co další zadržovaní vědí o tom, že byla Olegovi udělena tato cena. E, Pocitují k němu solidaritu a dále jako další otázka, tam by mě zajímalo veřejné mínění v Rusku aktivisté a zastánci lidských práv v Rusku, jak vnímají případ Olega Sencova? Je to něco, o čem se diskutuje v zainteresovaných kruzích mezi zastánci lidských práv? Mluví se o tom nebo ne? Existují v současné chvíli nějaké iniciativy v rámci Ruské federace, které by požadovaly propuštění Olega Sencova? Eh, ne, nebo je Oleg Sencov osamocen. Já vím, že Ukrajina jako taková je tématem eh, velmi důležitým, ale zajímalo by mě, zda je třeba eh, nějaký tlak vyvíjen ze strany ruských úřadů a co od nás očekáváte vy, jak můžeme pomoci? Sehr präzisen Fragen. Děkuji za tyto přesné otázky. Chtěl by ještě někdo eh, se vyjádřil? Ne, paní Kaplan, eh, máte tedy, máte tedy ještě nějakou konkrétní eh, připomínku? Vy jste dostala konkrétní otázky a my se velice těšíme na vaše odpovědi. Prosím, máte slovo. No, co касаемо самого Олега, да, Děkuji vám za slovo. Co se týče Olegova zdraví, ano, on se pomalu uzdravuje, ano, jeho zdraví, eh, zdravotní stav na tom byl špatné, byl špatný, ale poté, co skončil hladovku, tak se situace zlepšuje. Problém je, že se k němu nedostávají nezávislí lékaři, takže si nemůžeme být jistí, eh, o jeho aktuálním stavu, protože nemáme žádné aktuální informace, podle pouze od vězeňských lékařů. No. A co se týče jeho eh, zacházení s ním, tak eh, není mu znemožňováno, aby dostával eh, naše zásilky. Tam nesmí překračovat váhu 20 kilogramů, nad 20 kilogramů jednou za měsíc. My jsme zaslali balíček přesně do 20 kilogramů, ale věznice jak si prohlásila, že překračoval uh, Eh, tuto hmotnost. Da, poslali jsme tam prostě všechno, co mu mohlo pomoci přežít, teplé ponožky, sušené ovoce a, a další. Opravdu jsme se snažili učinit maximum, aby tu zásilku dostal, ale jsou to prostě takové každodenní problémy. On už si na to možná uh, už za tu dobu zvykl. A co se týče obhájců um, lidských práv v Rusku. Já nevím, jak se jim podařilo přežít, ale eh, jsou tam. Já sama jsem Ruska a opustila jsem tuto zemi před dvěma lety. Ono těžko se jim pracuje a působí v Rusku. Nejen proto, že podporují Ukrajinu, ale za to, že podporují práva všech politických vězňů v Rusku, nejenom ukrajinských. Jsou tam i ruští političtí věnci, vě, vězni a dal, zástupci dalších etnických skupin. Lidé poukazují na Putinovu vládu, požadují, aby byli usvobozeni eh, vězni nebo aby byli eh, vyměňováni, ale zorganizovat hromadné eh, manifestace, to je nemožné. Kdyby tam lidé šli, tak by prostě skončili ve vězeních. Bohužel je to tak ale aktivisté ve prospěch lidských práv i nadále jsou aktivní. Nyní se snaží, aby Olek získal tuto zásilku. Zdá se, že to moc neznamená, ale pro lidi, kteří jsou ve vězení, to znamená uh, strašně moc. No a co si přejeme? Samozřejmě sníme o tom, aby byl Olek propuštěn, protože jinak veškerá tato snaha vyšla v več. A já opravdu doufám, že tu bude nějaká možnost, nějaká páka, s kterou se bude moci změnit postoj toho ruského dcera. protože kdyby Oleg pokračoval i nadále ve vězení, tak to by bylo opravdu špatné. Ono se to netýká jenom Olega a, a jeho eh, hladovky. On velice trpěl. Vlastně jeho požadavkem bylo propustit všechny politické vězně, ale když se to vlastně dostalo do eh, médií, tak se to tam komentovalo v tom smyslu, že se jedná pouze o snahu o jeho propuštění, ale ne, on si opravdu přeje propuštění všech politi- ukrajinských politických vězňů. To si on opravdu přál. Děkuji. Colleagues. Vážení kolegové, máte ještě nějaké další dodatečné připomínky? Není tomu tak, takže v tomto případě bych předal slovo Kristianu Predovi, jakožto místo předsedu eh, podvýboru, který zastupuje pana Panceriho. Děkuji mnohokrát. Já bych měla oficiálně uzavřít toto zasedání, které je uspořádáno společně výborem AFET a výborem pro rozvoj a um, také um, sekcí za lidská práva a tak, jak tady bylo zmíněno za podpory delegace pro spolupráci s Ukrajinou a také um, delegací uh, pro spolupráci. Funguje všechno? a také delegace eh, pro vztahy EU-Rusko. A eh, rád bych připomněl, že Eh, je to eh, také 70 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Eh, připomínáme si to právě nyní, 10. prosince, a chtěl bych také připomenout, že v této souvislosti se také koná Osvětový týden, týden lidských práv tedy které si připomíná 70. výročí vzniku této deklarace lidských práv. A e, právě zmíněná deklarace e, se týká Evropy e, a musíme si uvědomit, že dokonce i části Evropy eh, se setkávají s problémy v této oblasti, části Evropy, které nejsou v uvozovkách naše a proto si musíme tyto záležitosti neustále připomínat a musíme si to připomínat více než jeden den v roce, že je to univerzálně platné, protože práva a svobody mají univerzální platnost, nejsou omezovány, neměly by být omezovány hranicemi a e, také se před pár hodinami e, stal e, smutná záležitost. Zemřela paní Alexieva, která Ludmila Alexieva, která byla také oceněna a před pár lety, před devíti lety, a ta patřila také k nejznámějším sovětským disidentkám. Eh, protože se angažovala již v 60. letech, kdy, rád bych připomněl, její, jak se angažovala za eh, spisovatele Daniela Asiňavského. Eh, více než 50 let bojovala za svobodu a v kontextu udělování eh, Sacharovy ceny, který Oleg Sencov je jako Alexejova a v některých smyslech slova také jako Sacharov sám je obětí komunismu. Eh, musíme si uvědomit, to, co se děje v Rusku nyní, je důsledkem neúplné dekomunizace. A právě proto tito lidé eh, jsou vězněni jako laureáti eh, Sacharovovy ceny a komunismus není mrtvý. Eh, proto pokračuje boj za svobodu. Jsou lidé, kteří tu štafetu převzali. Stále se setkáváme s agresí, například agresí proti Ukrajině skutečnost, že Černé moře není svobodným mořem. My často hovoříme o středozemním moli, moři, které je e, překračováno lidmi, kteří utíkají za svobodou. Ale nezapomínejme č- na Černé moře, které má velký význam boj za svobodu. Právě Oleg Sencov, obdobně jako Alexiva a jako další e, obyvatele bývalých komunistických zemí eh, bojují a bojovali za svobodu. Tato bitva nekončí a bude pokračovat tak dlouho, dokud budou autoritářští vládci u moci. Ehm, zachovejme si naději. Eh, připomínejme si, že kromě Středozemního moře je také moře Černé a že musíme usilovat za svobodu. Takto vznikají hrdinové naší doby. Děkuji vám mnohokrát.